candidati abbiamo il piacere di accogliere un funzionario del Parlamento macedone per a rovněž zde pak máme eh, úředníky z makedonských parlamentů, z makedonského parlamentu a pana Filipovského, kteří jsou u, u nás na návštěvě. Oznámení předsedy. Eh, dnešní schůze je přenášena na internetu, to je první věc. A dále bych vám rád připomněl, že 24. září proběhne konference o mléčném sektoru a jeho rozvoji po roce 2015. Ta konference proběhle, proběhne zde v Bruselu. Je to konference velice důležitá, kterou pořádá komise a e, všichni poslanci zemědělského výboru zde v parlamentu jsou na ní samozřejmě zváni. E, rovněž vám chci sdělit, že na konci dnešní schůze proběhne schůze koordinátorů, rozšířená schůze z koordinátorů i se stínovými zpravodaji kde budeme probírat, jak eh, bude probíhat současné předsednictví rady v těch věcech, na kterých jsme se s radou zatím nedohodli. Týká se to hlavně těch finančních eh, výhledů a jejich součástí, které se neodsouhlasily 26. června. A nakonec eh, vám rád sděluji, že tlumočení je k dispozici ve všech standardních jazycích našeho výboru. A tím se dostáváme k bodu 5 na pořadu jednání, všeobecný rozpočet EU, ehm, rozpočtový rok 2014, všechny oddíly. Velká je eh, Vasilia Viktoria Dančila, která požádala o slovo. Eh, slovo jí hned předám. Až promluví, budeme hlasovat o 21 pozměňovacích návrzích, které máte k dispozici. Eh, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych poděkovala sekretariátu za spolupráci a Chci poděkovat také všem kolegům, kteří se angažovali při práci na této zprávě. Dva poslední pilotní projekty jsem stáhla, to je číslo 15, 19, 15, 21. Děkuji vám. Nikdo další o slovo nežádá, takže začneme hlasovat. Máme zde pouze 21 pozměňovacích návrhů, eh, takže eh, možná to uděláme pouze zvednutím ruky. Eh, to bude zejména prospěšné pro kolegy, kteří nemají hlasovací, hlasovací kartičky. Takže jdeme na to. Pozměňovací návrh 5307, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 5301, kdo je pro? Proti? zdržel se. Myslím, že to je přijato. 5305, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 5311, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 5304, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 5303, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 5352, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 5351, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 5314, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5, 3, 1.8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5.3.2.0. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5.3.2.2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5.3.1.5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5, 3, 1, 5, 5300, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. 5302, kdo je pro? Proti, zdržel se. To budeme asi muset spočítat. 5302. Kdo je pro? Ukažte ruce a držte je zdvižené. Ano, díky. Kdo je proti? Ano, to bude zamítnuto asi velkou většinou. 5309, kdo je pro? Proti? Tak pardon, eh, ještě jednou nebylo to jasné. 5309, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 5317, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Questo è stato respinto. Ok. Chiedo scusa, c'è un ultimo voto che abbiamo saltato per errore. Il segretariato... Eh, promiňte, jeden návrh jsme vynechali omylem. Eh, musíme se k němu vrátit. 5316, ten jsme neodhlasovali. Takže 5316, kdo je pro? Proti, zdržel se a to je přijato. A ty poslední dva odpadly. Takže to bude asi všechno. Děkuji. Adesso andiamo al punto 6. Bilancio generale dell'Unione Europea per l'esercizio finanziario 2014. Takže nyní obecný rozpočet eh, pro eh, rok 2014. Eh, tedy ten kolega Vas, kolegyně Vasilica Dancila je zpravodajka navrhovatelkou a to tedy e, budeme hlasovat o tom 17. září. To má odrážet naše e, jak si představy ohledně také politických přípravních akcí. E, pozměňovací návrhy musíte předložit po kolegové do zíčka 3. září do 12 v poledne a nyní vracím slovo zpravodajce. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul uh, proiectului de aviz... Děkuji. Návrh uh, stanoviska obsahuje 10 uh, bodů. Ráda bych zdůraznila, že je mi velice líto, a už jsem to uvedla, dříve na našich setkáních. Jsem eh, velice eh, zarmoucená tím, že mechanismus eh, financování a jeho změny vedou k 5% snížení přímých plateb pro zemědělce, ale vzhledem ke koncenzu všech tří institucí tento mechanismus musíme uplatňovat. Ráda bych též uvedla, že, že Musíme eh, vyřešit eh, nevyplacené závazky. Jinak eh, nevykročíme správným směrem nebo správně do nového programovacího období do roku 2020, 2014 až 2020, vzhledem k, zejména vzhledem k nízkým platbám na rozvoj venkova. Financování rozvoje venkova vzhledem k eh, základu ERDF bude eh, zkráceno o 5%. Já ti čekám na pozměňovací návrhy od kolegů, eh, které se budou týkat tohoto návrhu stanoviska. Dančila. E... Děkuji kolegové. Hlásí se někdo o slovo? Není tomu tak. Eh, Evropská komise bude chtít vystoupit, pan Lango? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce, paní Dancila, která věnovala pozornost argumentům, které jsme předložili během naší živější prezentace. Jak víte, je potřeba samozřejmě usilovat o mm, úsporný rozpočet, je třeba dodržovat stropy a bude potřeba stanovit e, přímé, tedy úrovně pro přímé platby právě v souvislosti s těmi s tím úsporným rozpočtem. Jinak děkuji vašemu výboru i vaší zpravodajce za eh, pomoc, kterou jste nám přinesli, kdy eh, především jste se navrátili k některým našim původním eh, návrhům, především co se týče položek na platby do rozvoj venkova. Děkuji. Já děkuji vám. A pokud se nikdo další nehlásí, tak bychom se mohli přesunout k bodu 7 a to jsou přechodná ustanovení pro předpisy týkající se přímých plateb, rozboje venkova a financování monitorování a řízení eh, společné zemědělské politiky. Vážení kolegové, dlouho jsme hm, se snažili dospět k reformě společné zemědělské politiky. Tato reforma měla vstoupit v platnost jako celek již 1. ledna 2014. Ale bohužel budou nutná přechodná ustanovení, především proto, aby se stanovila technická kritéria a parametry, tak aby došlo k přizpůsobení se novým podmínkám a současnému zajištění kontinuity podpor jak eh, zpravodaj dobře ví, tato opatření musí být uveřejněna do konce roku a proto je naprosto nezbytné dosáhnout schody v prvním čtením spolu s radou nejpozději do eh, listopadové plenárky. A takže to, co my tady děláme, souvisí velice úzce s diskusí se stávajícím předsednictvím, proto abychom vyřešili poslední neuzavřené body, všechno, co je tedy v hranatých závorkách. Dobře víte, o co jde, co zůstalo po 26. červnu v hranatých závorkách. Jedná se především o takovou e, takzvanou flexibilitu mezi oběma pilíři a je třeba, aby oba ty texty byly konzistentní. Takže Alberte, teď ti dám slovo a potom k e, sekretariáci zapíše, kdo se hlásí o slovo. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane e, předsedo, milé kolegyně a kolegové. Tento, tato zpráva má velice technickou povahu a my se především snažíme o to, aby eh, parlament byl připraven eh, nebo umožnil eh, vstup zemědělské reformy v platnost k začátku příštího roku. Potřebujeme časový eh, rámec, aby zemědělci měli určitou plánovací jistotu do příštího období. Ta eh, reforma eh, nemůže zatím vstoupit v platnost podle plánu a proto potřebujeme určitá přechodná opatření, abychom mohli umožnit Eh, přizpůsobení hladké na, novou, na nové reformní podmínky a tedy hladký eh, přechod eh, zemědělců na toto pokud jde o e, nadcházející hlasování o budoucí e, o finančním rámci, tak nám jde o e, konvergenci, o podpůra opatření ve druhém pilíři, o snížení administrativních nákladů, potom přerozdělovací prémii na rok 2014, tři měsíce po vstupu eh, tohoto nařízení v platnost, to je pozměňovací návrh 8, eh, flexibilitu mezi eh, pilíři, aby, tak aby členské státy mohly přenášet prostředky mezi oběma pilíři, 15% v prvním pilíři, a 10% z druhého do prvního pilíře a mělo by to být eh, přípustné jenom ve členských státech, eh, ve kterých eh, jsou průměrné platby jenom méně než 90 evropského průměru. Potom u druhého pilíře je třeba žádat vazbu mezi dvěma obdobími souvisejících dvou plánů na sebe navazujícími to byla 14, pardon, 16. Potom eh, je tady ehm, opatření, které má umožnit průběh eh, eh, programu rozvoje venkova. Chceme tady vytvořit prostor pro hladký přechod a zabránit dvojité podpoře Například tím, že eh, umožníme určité zemědělské prvky i u toho eh, rozvoje venkova. Je důležité, aby screening proběhl eh, ve všech eh, členských státech stejnoměrně a ve stejnou dobu, aby nenastala situace, kdy, eh, jako jsme měli už v minulosti, kdy některé země budou hotové a jiné zatím ne. Evropský parlament i rada by ještě před uplynutím konce roku měli vydat konkrétní přechodná opatření a změnit příslušné základní akty. Myslím, eh, že tolik eh, tedy stručně k této zprávě. zajista eh, budou tady ještě nějaké technické pozměňovací návrhy. Já jsem dokonce jedna s některými ženskými zeměmi a dokonce už některé se ke mně, na mě obrátili. Například Finové chtěli některé specifické věci, které se týkají zejména severního Finska, ale celkově myslím, že touto zprávou se můžeme postarat o to, aby zemědělská politika mohla být hladce reformována po celé Evropě. A samozřejmě také e, myslím, že jsem zohlednil řadu e, vašich přání do této zprávy. Děkuji a otvírám uh, diskusi. Martin Jenom velmi stručně, pane předsedo. Po celé řadě jednání jsme se shodli na tom, jak bude vypadat reforma zemědělství. A to musí být také základ pro zprávu, kterou nám teď Albert Des předkládá. To, že jsme některé body zatím nedotáhli do konce, to je jeden z problémů celé této věci, ale já si myslím, že to ještě v tomto měsíci snad stihneme. Ale jedna věc, milý Alberte, ten poža- požadavek odsunutí eh, ozelenění na rok 2016, to je skutečně velmi volná interpretace toho, na čem jsme se dohodli v reformě SZP. A začít tady opět jednat o nějakých dalších kompromisech s členskými státy, já si myslím, že to je velmi nebezpečné se touto cestou vydávat. A zkrátka to prostě nepůjde. A nějaké odůvodnění, že to do dvou let eh, nepůjde stihnout, to není přece eh, žádná výmluva, protože teď už máme rok, kdy eh, to v platnost nevstoupí, to ozelenění, a teď se k tomu přidává další rok, takže to už do, dokonce budou dohromady čtyři roky, pak si třeba v roce 2017 řekneme, Eh, že bychom to třeba celé přepracovali a zvýšili tu, tu ekologickou součást farem z 5 na 7 A mně se nelíbí to neustále odsouvání. My to jednoznačně nepodpoříme a doufám, že ani ostatní frakce to nepodpoří. Protože by to spochybnilo výsledky všech trialogů. A je skutečně nemilé, Alberte, že se tato otázka má znovu otevírat. Eh, my jsme o tom mluvili už na schůzi koordinátorů, zda máme eh, různá další témata eh, připojit k té tvé zprávě. Já to zopakuji ještě tady, tam se jednalo o problém, že už zítra je termín pro pozměňovací návrhy, takže prosím, aby se na to nezapomnělo. Děkuji. O Andrew, Erik, a te la parola. Andrew. Andrew, a te. E poi Kostinger. Oui, merci, président. Je voudrais... Děkuji, mm, pane předsedo. Já mám nejprve připomínku ohledně formy. My, chom, my jsme tuto zprávu dostali velmi pozdě a ve zdůvodnění e, zpravodaje e, není mnoho upřesnění, co se týče orientace té zprávy. Teprve, když se pročteme těmi 34 pozměňovacími návrhy, tak zjistíme, co navrhuje. A já bych rád se tady vyjádřil k těm pozměňovacím návrhům k několika konkrétním bodům. Co se týče rozvoje venkova, tak já samozřejmě souhlasím se spravodajem, že je třeba umožnit členským státům nejenom se angažovat bez rizik eh, opatření eh, vázaná na půdu nebo eh, zvířata, ale také investice, které se týkají restrukturalizace nebo modernizace zemědělských a lesnických podniků. Myslím si, že toto je, um, um, se musí um, jaksi vztahovat na osy 2 a 3 zemědělské politiky zaměřené na eh, rozvoj venkova, diverzifikaci života na venkově. Ale nesmíme zapomínat podporu eh, podnikání mladých zemědělců, především v členských zemích, kde již toto opatření mají ve druhém pilíři, protože to bylo by, myslím, na škodu, jestliže proces na podporu mladých zemědělců byl přerušený během roku 2014, přičemž se tady všichni shodujeme na tom, že je to naprostá priorita a že musíme především umožňovat tedy nástup nových generací do zemědělství. A myslím si, že jsme tato téma dostatečně zdůraznili v reformě, kterou chceme realizovat, aby bylo i přítomné v přechodných opatřeních. Co se týče té části zaměřené na přímé platby, já plně souhlasím se spravodajem, který chce, aby se co nejrychleji Eh, uplatnil režim podpory první, na první hektary. Ale myslím si, že by bylo také dobré, aby bylo tady větší otevřenost k úpravě některých existujících opatření tak, aby bylo možné co nejdříve aplikovat nová opatření eh, o eh, tom ne- nepovinném propojování. Myslím si, že je to důležité především u chovu, který v posledních měsících nejvíce trpěl eh, propadem konjunktury a eh, kromě této jeho žádosti, ono to tady už zaznělo, ale já to chci zdůraznit, pak má eh, pozměňovací návrh 23, kde žádá, aby již od roku 2014 mohla být ta dobrovolná dotace na první hektary a nová opatření ohledně ozeň, o zelenění, SPZ, která byla klíčovým aspektem eh, této reformy, by vlastně vstoupila v platnost až v roce 2016. S tím já opravdu nesouhlasím a v tom se ani neschoduji se zpravodajem. Eh, zpráva Alberta Desa obsahuje mnoho pozměňovacích návrhů o flexibilitě mezi prvním a druhým pilířem a mezi druhým a prvním a jeho opatření jsou v souladu s tím, co jsme obhajovali v rámci trialogu, ale v některých případech náš zpravodaj se vzdaluje od toho, co se dohodlo a e, spochybňuje nevratnou možnost volby členských zemí ohledně této flexibility. A mně se nezdá, že tento návrh by odpovídal oficiálně přijatému stanovisku našimi partnery z trialogu. A při proskoumání přechodních nebo při jednání o přechodních eh, opatřeních bychom neměli spochybňovat těžce dosažené schody ohledně obsahu reformy. Děkuji, Andrej. Elisabeth Kostinger. Ja, vielen Dank, uh, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Albertu Desovi za práci odvedenou na této zprávě. Já bych se chtěla ve svém vystoupení zaměřit zejména na eh, oblast rozvoje venkova, protože ve srovnání s přímými platbami tady eh, zbývá poněkud více otevřených otázek. Na jednu stranu lze velice uvítat, že Albert Des eh, zůstal věrný eh, často diskutované zásadě a sice ty staré programy financovat v přechodném období novými penězi. To chceme a měli bychom. Je to velice důležité, zejména pro naše zemědělce, tak abychom jim konecně dali jistotu, zejména v naší eh, české zemi. Eh, chybějící přechodná opatření vedou k eh, velkému znejistění mezi zemědělci. Samozřejmě, protože zemědělství musí plánovat alespoň rok předem, co se bude pěstovat a tak podobně je třeba tedy eh, tady nastolit eh, jasno, eh, jak komise říká v rozvoji venkova. Víme, že všechno, co bylo financováno do posud, by mělo spadnout i do přechodového období, protože jsou některé členské státy, které mají opatření nejen vázaná na plochu. K tomu musíme zaujmout stanovisko a profinancovat ta příslušná opatření. Důležitá oblast je podpora investic. V mnoha členských státech jsou už e, investiční e, rozpočty e, další dobu prázdné, protože doba do roku 2013 trvala docela dlouho a je řada investic, které teď nemůžeme profinancovat, zejména pokud jde třeba o ochranu zvířat a podobných věcí, a podobné věci. A to se musí také eh, plánovat dlouhodobě. Musíme nalézt řešení tak, aby v roce 2014 už bylo alespoň možné podávat žádosti. Protože jinak tady budeme mít obrovsky dlouhé období uh, bez financování. Totež u vzdělávacích opatření. U rozvoje venkova probíhá řada vzdělávacích programů a opatření, která potřebují peníze i v přechodovém období, zejména pokud jde o vzdělávání třeba mladých zemědělců, na to nesmíme zapomínat nějaké uh, usazovací premie a nebo přejímání statku. To jsou velice důležité podněty pro mladé zemědělce eh, v Evropě a ty musíme financovat i v tom přechodovém roce. Tady bychom jako parlament měli hovořit velice jasným a silným hlasem a proto v posledním finančním období, v posledním podpůrném eh, období, Ehm, nebyla eh, financována plošná opatření, eh, ale tentokrát to už udělat musíme, protože víme, jak to dopadlo. Bene, grazie Elisabeth, Ulrich Rodust e poi Ja. Erik. Děkuji. Ulrika Rodust, prosím. Den Bericht. Děkuji a děkuji Aldetu Desovi za tuto zprávu. E, já se omezím na dvě věty. Já si vůbec nedokážu představit, proč e, by greening měl e, probíhat až od roku 2016. Už debatujeme o tom léta víme, že to přijde a dáme, můžeme se tomu přizpůsobit velice dobře. A druhá věta, dobře eh, přijímám eh, eh, přerozdělení mezi prvním a mm, z prvního do druhého sloupce a obráceně už obtížněji. Pokud chceme odbourat přímé platby, tak bychom neměli teď přijít o tuto příležitost. Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, a mm, pan zpravodaj říká, že to je velice technická zpráva, ale tahle technická zpráva má podstatné, podstatný vliv na naše zemědělce a na venkov a jako výbor. Myslím, že už jsme se předem shodli, když jsme řekli, že chceme, aby eh, v prvním eh, roce byl ten velký překryv, aby, aby ta investiční síla mm, eh, mohla pokračovat, abychom nezastavili investice, abychom dostali nové peníze. A já podporuji všechno, co je v tom uh, systému, abychom ten starý systém kvázi prodloužili o jeden rok. A ty, kteří mají určité obavy, tak uh, můžeme druhým písmem umožnit uh, um, prostě jenom ujistit je, že to bude jenom rok, že pak už bude běžet nový systém. Tady je důležité, Um, že eh, se to nesmí týkat jenom prvního eh, pilíře, ale i eh, venkova. Tam ekologické programy, investiční programy pro zemědělce i pro venkov je třeba prodloužit. To je podstatné. A já ještě jednou chci tady vás požádat, abychom to podpořili protože když si to necháme dobře, eh, nenecháme dobře projít hlavou, tak se zesměšníme. Všude mluvíme o, v Evropě o konjunkturních programech a v této oblasti, když nebudeme mít přechodná opatření, riskujeme investiční díru a to je nezodpovědné a mm, proto eh, nemůžeme takto pokračovat. Mm, investiční činnost na venkově bychom měli podpořit eh, tímto eh, přechodným opatřením a proto souhlasím s tím, co Albert navrhuje a podrobně si to ještě později probereme. Děkuji, pan Brita Reimers a potom Luis Capulas. Děkuji. Celá ta debata ukazuje v zásadě, že i tato zpráva s obsahuje určitý sud prachu a mm, mm že eh, jsme se ještě úplně nedohodli, co by se vlastně mělo eh, změnit v rámci zemědělské politiky. Eh, myslím si, že nemůžeme úplně říct, že si teď zachováme stejná opatření. A tak aspoň říkáme, že to bude s minimální byrokracií, protože mm, to by mohlo eh, vést, že ty formuláře se potom budou vést eh, k tomu, že, že ty formuláře se potom budou 20krát měnit. A už teď slyšíme, že zemědělci by eh, radši, aby se to prostě prodloužilo, aby se mohli ještě víc, aby získali více manevrovacího prostoru, aby dělali méně chyb. Já bych měl určité obavy u programů, které nejde moc prodloužit. A takové jsou a tam se nás občas často ptají, jak pokračovat, jaké tady bude přechodné období. To je věc, eh, kterou bychom měli ještě znovu přesně eh, rozmyslet. Protože na tom je ještě leco závislého. A u spolufinancování bychom eh, zhruba se měli posunout tím směrem, abychom si vytvořili větší volnost, protože pokud chceme konjunkturální programy, tak musíme usnadnit eh, spolufinancování pro členské státy i pro mm, jednotlivé spolkové země například. Děkuji. Brita. Luis Capulas. Děkuji, Brito. Eh, Luis Capulas a pak paní Luling. Děkuji vám mnohokrát. Rád bych panu Desovi poděkoval za práci, kterou do tohoto eh, vložil. A děkuji mu také za to, že velmi těsně sleduje mandát, který mu byl udělen na základě jednání o, o reformě SZP. Souhlasím s celou řadou poznámek, eh, které zde zazněly eh, od stínových zpravodajů, zvláštně z mé, frak- z mé frakce. A jedna věc, která podle mě je zcela nekompatibilní s naším mandátem, je taková ta, jsou ta opatření na ozelenění a to, kdy vstoupí v platnost. Dohoda, na které jsme se shodli, byla, že vstoupí v platnost v roce 2015. Pan Des teď navrhuje, aby byla účinná až od roku 2016 a to je podle mě jakýsi protimluv, eh, abych tak řekl, mezi mandátem, na kterém jsme se shodli a který reflektovala i jednání s radou to nesouhlasí s tím, o čem pan Des mluví. Děkuji. Paní Luling, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych především chtěla poděkovat zpravodaji za jeho zprávy. Také vítám pozměňovací návrh 4. Článek, nový článek 1, který chce zamezit přebytečné byrokracii, a vítám a v tomto smyslu bych měla konkrétní návrh pro to, abychom toho cíle opravdu dosáhli. Jak víte, vnější konvergence se bude uplatňovat již v roce 2014. To znamená, že bude potřeba jednou upravit výši platby v roce 2014 a po druhé v roce 2015, až vnitřní konvergence vstoupí v účinnost. Takže my bychom pro rok 2014 mohli přizpůsobit pouze výši platby a v roce 2015 potom stanovit novou hodnotu práva na platbu a tuto sdělit zemědělcům. Tímto způsobem bychom pak zamezili tomu, abychom tři roky po sobě nemuseli zemědělcům pokaždé oznamovat novou hodnotu práva na platbu a ušetřili bychom jim toto složité řízení a našim státním zprávám, tedy v těch předchozích letech. Takže já zůstávám k dispozici, pokud by se jednalo o formulaci takového konkrétního pozměňovacího návrhu, protože já jsem přesvědčena, že je opravdu nezbytné a užitečné e, omezit naprosto zbytečnou byrokracii. A co se týče článku 1 odstavce 1 a pozměňovacího návrhu 5 přemýšlím, jestli by nebylo vhodné znovu zavést celý článek 20 nařízení 1698-2005, především bod II, který se týká mladých zemědělců. Čili to jsou moje dvě připomínky. Dobrá, děkuji paní Luling takže konstatuji, že tento začátek rozpravy je opravdu velmi zajímavý a myslím, že eh, za komisi by měla nyní vystoupit Natalie Valdevajle a potom pan eh, zpravodaj komise. Merci. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla především poděkovat zpravodaji za tento návrh zprávy, které, eh, který je velice zajímavý a, a přínosný. Ehm, Tady je velmi důležité, že toto, eh, eh, tento návrh představuje eh, celou řadu opatření, která je třeba přijmout do konce tohoto roku, proto aby mohla být účinná již od začátku příštího roku. To je opravdu významné poselství ze strany komise. Proto, aby toto bylo proveditelné, je potřeba, aby se obsah e, omezil na čistě přechodná opatření mezi a přechod mezi stávající společnou zemědělskou politikou a tím novým reform, tou novou reformou a jejím rámcem. Čili nemůžeme e, toto využít využít proto, abychom předjímali opatření, která vstoupí v účinnost až v roce 2015, nebo tam zavádět věci, které nemají tu přechodnou povahu. Mám na mysli hlavně pozměňovací návrhy 26, 27 a 28, které se týkají rozdělení eh, plateb pro rozvoj venkova v jednotlivých zemích a které by měly být předmětem jednání v rámci dokončení nařízení o rozvoji venkova. Je jisté, že návrh, který byl v Dubnu předložený, lze zlepšit, ale je potřeba brát v úvahu závěrečné výsledky reformy a to se týká konkrétně především pozměňovacích návrhů 9 až 22 a které se týkají flexibility mezi pilíři. Než budeme mít konečné výsledky, je potřeba tedy toto takto respektovat. Samozřejmě ve zprávě je celá řada pozměňovacích návrhů, kterým věnujeme obzvlášť velkou pozornost a kde jak si se k ním stavíme celkem příznivě. Jsou to především návrhy 16 a související, které chtějí v roce 2014 pokračovat v určité praxi, kterou známe z dnešního druhého pilíře, to znamená převést nevyužité prostředky z prvního do druhého pilíře. Potom pozměňovací návrh 24, který se týká role, kterou bude sehrávat certifikační orgán a konečně pozměňovací návrh 25, který se týká data aplikace některých ustanovení budoucího horizontálního nařízení. Co se týče rozvoje venkova, já bych chtěla zdůraznit, že je třeba brát v úvahu také to, co se děje se strukturálními fondy, u nich se nepočítá s tím, že v roce 2014 by se mm, z nich tedy, že by se využívali v rámci programování z letošního roku. Proto je potřeba, aby prostředky byly využity především pro realizaci nové politiky a nových cílů. A je třeba omezit využívání nových zdrojů na stará opatření na naprosto nezbytné minimum, právě při Eh, respektování eh, určitých požadavků, co se týče rozlohy a dobytka. Eh, návrhy 5 a 6 ve zprávě v původní verzi, tam jsme měli trošku problém s nejednotností jednotlivých jazykových verzí, protože anglická verze hovoří pouze o investicích a jsme toho názoru, že toto rozšíření by bylo nekonzistentní v rámci programování rozvoje venkova, protože některá opatření, jako třeba vzdělávání na základě jaksi první eh, cíle, které nelze použít v nové programování, ale dají se použít v těch osách 3 a 4. Takže to jsou věci, o kterých bude potřeba ještě přemýšlet. Ale pro informaci bych chtěla říci, že komise distribuovala dokument o globálním přehledu opatření pro rozvoj venkova a to si myslím, že by hodně pomohlo v této diskuzi. Co se týče přímých plateb, my si nemyslíme, že by bylo vhodné předjímat některé prvky eh, eh, v té eh, reformy, tak jak je to třeba v pozměňovacích návrzích 28 a 34. Není technicky možné, aby členské státy reformu prvního pilíře realizovaly již v roce 2014, proto se to odsouvá na 2015 a předjímání některých aspektů by potom způsobilo komplikace pro národní orgány a odložení některých částí reformy až do roku 2016, třeba právě to ozelenění, jako to, o tom hovořil zpravodaj, by mohlo mít stejný dopad. My jsme toho názoru, že jednotlivé složky reformy přímých plateb jsou jeden celek a je potřeba je aplikovat současně. A jak zaznamenáváte, jistě věnujeme velikou pozornost skutečnosti, že nechceme zvyšovat administrativní zátěž, ať už je to vůči zemědělcům, tak vůči jiným subjektům a členským státům, tak komise, a to není nic nového, také ve sdělení, kde je řeč o pozměňovacím návrhu 1, už je možné přijmout různé akce právě za účelem toho omezení administrativní zátěže a nedomníváme se, že specifický odklad v rámci nařízení o přechodných opatření by skutečně mělo se své místo, a, a, že parlament a rada budou informovány o opatřeních pro snížení administrativní zátěže je samozřejmě legitimní, ale není, myslíme si, že to nemá své místo v tomto nařízení. Děkuji, pane předsedo. Bene, ringraziamo la Commissione e a questo punto restituiamo. Děkuji komisi a myslím si, že nyní můžu vrátit slovo na zpravodaji. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také všem kolegům a kolegyním za připomínky. Děkuji také komisi. Já to s dovolením ještě stručně schrnu. Eh, Martin Heusling hovořil o ozelenění. To eh, skutečně není žádná finta. Já jsem si skutečně myslel, eh, že jsem za to zodpovědný. Máme celou řadu členských států, kde máme různé programy pro mladé zemědělce, pro malé zemědělské podniky a je to zkrátka hodně různorodé a bude to hodně uh, Ehm, bude to hodně významná věc. já bych samozřejmě nerad, aby čímkoliv, co udělám já, se ohrozil celý ten balíček. Já si nechám ještě právnicky poradit, to, tomu se musíme vyhnout, ale musíme se zároveň vyhnout tomu, aby členské státy pro rok 2015 měli další zatěžující proces, protože, jak jsem říkal, bude velmi obtížné to prosadit a chci se vyhnout chaosu. Eh, tedy ozelenění by nebylo v roce 2015 povinné, což by neznamenalo dodatečnou zátěž pro členské státy. je jasné, že je potřeba podporovat podniky v různých částech Evropy. Například se mi líbilo to, co tady zaznělo o Maďarsku. E, zmíním k tomu jenom tolik, že třeba u nás na jihu Německa se podporují zejména mladí zemědělci dodatečnými investicemi a e, jednoznačně takovéto programy můžeme zavést i jinde. K tomu, co říkala Elizabeth Köstinger, i mně jde o to, aby programy byly řádně financované a abychom měli řešení takové, které zajistí bezešvé e, pokračování těchto programů. První versus druhý pilíř, i toto je závěr rady, který nemůžeme my nějakým způsobem změnit nebo zvrátit v Evropě máme země, kolega Kapula Santos nebo Bulharsko, kde je spousta peněz v druhém pilíři a velmi málo peněz v prvním pilíři. A někde je to naopak. Ale v těchto konkrétních zemích by bylo užitečné mít jakési přizpůsobení tak, abychom skutečně měli společnou zemědělskou politiku v Evropě Eh, například v Dánsku je v druhém pilíři jenom 10% peněz. Eh, tam by se mohly vzít nějaké peníze z prvního pilíře, ale když to je ve Slovensku skoro 50 na 50, tak si myslím, že bychom členským státům měli dát příslušnou možnost a i o tomto se hovořilo a dohodli jsme se v kompromisech. Petr Jár a paní Reimers eh, to mohu jedině podpořit. Co do jednotlivých družstev, o tom je, o tom je ještě potřeba hovořit. K panu Kapula Santosovi, víte co, já nebudu navrhovat nic, co není právně přípustné, to říkám naprosto jasně. Pokud vím, tedy podle mých stávajících informací, jsou mé návrhy možné. Pokud ne, najdeme nějaké společné řešení. Paní Luling, děkuji za její návrh. Samozřejmě chceme vytvářet co nejmenší množství dodatečné byrokracie a eh, je jasné, že eh, zemědělcům nesmíme stěžovat život. Děkuji také i komisi za jejich prohlášení jsem přesvědčen, že v příštích dnech, eh, na příštích schůzkách najdeme společné východisko, které bude ku prospěchu evropských zemědělců, tak, aby ti to v co nejkratší době měli dostatečně jasná přechodová pravidla a opatření, aby mohli i nadále provádět eh, jejich eh, vlastní činnost a jsem přesvědčen, že se nám takové řešení najít podaří. Děkuji vám. Albert, grazie a tutti colleghi. Dobrá, děkuji Alberte a děkuji všem kolegům, kteří vystoupili. My se k této zprávě ještě vrátíme. A na porcom? Ah. OK, OK. No, no. Eh, chiedeva la parola per il prossimo punto, quindi passiamo al... Ano, hlasí se o slovo k dalšímu bodu, dobrá. E, takže nyní bod 8 a je to zachování výroby mléka v horských oblastech, s nevýhodněných oblastech a v nejvzdálenějších regionech po skončení režimu mléčních kvót. Čili jedná se o projednání návrhu zprávy Herberta Dorfmana. Vážení kolegové, v této zprávě se klade důraz na tom, že výroba mléka v horských oblastech je zvlášť obtížná, eh, ve znevýhodněných oblastech a v nejzdálenějších regionech. Taktéž Eh, po skončení režimu mléčných kvot. Čili bychom měli zamezit tomu, aby se tyto eh, regiony nevylidnily, protože to by mělo ekonomické i ekologické dopady a je třeba garantovat eh, jaksi zachování této mléčné produkce. Je to zpráva z vlastní iniciativy velmi zajímavá, ale já bych, než dám slovo zpravodaj, bych chtěl přivítat početnou delegaci od Bolzána, která si přišla vyslechnout tuto prezentaci. A všechny vás tu vítám. Herberte, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, předložil jsem tento návrh, kde, jak jste právě řekl, jde o velice důležitou oblast, která není nedůležitá ani z hlediska jaksi objemu, protože v horských oblastech se produkuje skoro 10 evropského mléka. A e, podobné to je e, i s produkcí mléka v nejvzdálenějších regionech a e, v těch odlehlých regionech. Je to tak, že v těchto produkčních oblastech je mléčný průmysl odkázán na pouze vlastní metody a prostředky, A velmi často podléhá jevu, který vidíme velmi, velmi, eh, velmi běžně na venkově, tedy vylidňování, odchod lidí do měst. Ehm, podle mého názoru podmínky pro výrobu mléka v horských oblastech jsou neudržitelné a je proto potřeba výrobu mléka v těchto oblastech podporovat a zajistit dodatečnou liberalizaci mléčného trhu tak, aby podporoval i tyto producenské spolky. Jsou to opatření prvního pilíře, to, co bylo dohodnuto v rámci vnitřní konvergence, bude však velmi těžké, těžko prosaditelné, protože vnitřní konvergence v členských státech, kde platí historický model, eh, který vede k jasnému znevýhodnění eh, různých zelených ploch a tím pádem znevýhodnění eh, vůbec zemědělství jako celku, natož pak znevýhodněných oblastí, je hodně špatný. Momentálně eh, nemáme spravedlnost v prvním pilíři a dokud ji nebudeme mít, tak eh, nemůžeme zavést eh, ani prémie pro bíložravce, ani nic podobného, co by mléčnou výrobu takovýmto způsobem podpořilo. Kromě toho budeme ale také potřebovat specifická opatření v druhém pilíři, protože v příštích sedmi letech budeme mít novou zemědělskou politiku, která v oblasti rozvoje venkova bude pracovat s velmi specifickými programy pro specifické situace. A je fakt, Eh, že momentálně regiony členských států vypracovávají eh, vlastní plány pro SZP a tyto plány by měly zahrnovat separátní kapitolu pro výrobu mléka eh, v těchto oblastech, o kterých hovoříme. Pro mléčný průmysl v horských oblastech je velmi důležité, jak budou nastavena opatření v, v druhém pilíři, ale rovněž jsou pro ně velmi důležité investice a různé investiční pobídky, protože ty velmi často určí, jakým způsobem bude hospodářství obecně, eh, stejně jako výroba mléka, v těchto oblastech probíhat. A i v této oblasti musí mít členské státy a regiony jako takové mít dostatečný manévrovací prostor, aby zvládly případné obtíže, se kterými se setkají. Tyto pobídky a různá finanční podpora podpoří biozemědělství eh, v těchto oblastech, které se, jak víme, stalo velmi důležitou součástí celého tohoto programu, která může i nadále posilovat životaschopné zemědělství v eh, horských oblastech. Nutné je také zakládat spolupráci mezi zejména malými podniky, eh, zejména v horských oblastech. Horské oblasti mají velmi často eh, strukturu podnikovou založenou na velmi malých podnicích. A tím pádem je potřeba, aby tyto podniky spolupracovaly, aby zakládaly družstva, společně využívaly budovy nebo stroje a vzájemně se takto podporovaly. Jeden z centrálních bodů, který je dále také velmi důležitý, eh, jsou, je otázka nákladů. Podniky zde, v těchto oblastech, jak jsem řekl, jsou většinou malé. Tedy produkce je malá. A náklady, zejména náklady na dopravu, jsou velmi vysoké. Takže eh, například eh, svoz mléka je v horských oblastech daleko dražší než v oblastech jiných. Eh, je potřeba zajistit, aby existovala opatření, která umožní kompetitivní ceny i v těchto oblastech, ne ceny vylučující. A není to, není, to zne, není to zvýhodňování těchto regionů, je to naopak vytvoření rovných podmínek pro všechny. E, tak tedy, aby se tyto regiony mohly srovnávat s regiony, kde je produkce mléka snazší. Dále v druhém pilíři zpracování a uvádění na trh mléka, i zde bych mohli vymyslet několik zajímavých e, opatření, e, například e, pokud v horských oblastech je vyšší jaksi počet turistů, lidé tam často jezdí za výlety, Můžeme například nabídnout farmářům možnost si prostřednictvím cestovního ruchu slušně přivydělat. Vážně se také musíme zamyslet nad určitým specifickým programem pro zpracování mléka přímo v horských oblastech. Eh, já jsem navrhoval, že bychom se řídili modelem pro společný trh s ovocem a zeleninou. Podívali bychom se, jak je možné, do jaké míry je možné tento model adaptovat pro výrobu a zpracování mléka přímo v těchto v horských oblastech, o kterých hovoříme. Byly by to nějaké programy nabízené Evropskou unii a Evropskou unii také podporovány. Jednalo by se o programy pro zajištění produkce, zajištění kvality a náležité zpracování a uvádění na trh. Je samozřejmě jasné, že tyto podniky budou prodávat poněkud dražší produkty, ale je možné, aby byly vůbec konkurenceschopné, aby měly možnost ten svůj produkt na trhu prodávat. Ehm, máme už několik příkladů eh, produktů označených produkt z hor, které se jako takové prodávají a myslím si, že takovýto program na podporu by představoval velmi důležitou pomůcku pro e, zemědělce. Dále jsou zde různé programy, které e, kupují mléko z horských oblastí a z nevýhodněných oblastí, například ho kupují pro školy a tak dále. To je také velmi zajímavá, zajímavá iniciativa. A opět i zde by bylo možné využít to označení horský produkt, produkt z hor, které by tento produkt učinilo zajímavějším pro konzumenty. E, tolik tedy, pane předsedo, e, mé úvahy na toto téma. E, je jasné, že tento balíček opět musíme dotáhnout do finální podoby tak, aby podniky působící v horských a znevýhodněných a nejvzdálenějších regionech Evropské unie i po roce 2015 měly nějakou šanci přežít na liberálním trhu. Jsme jim to dlužní. Eh, těším se proto na poznámky kolegů a na jejich pozměňovací návrhy, které jistě přijdou. Děkuji vám mnohokrát. Bene, grazie. Um... Dobrá, tak děkuji panu Dorfmanovi. A nyní dám slovo mm, místo předsedkyni Poulsonovi. Aldergruppens skuggrapportör Rika Pakarinen. Hon kan inte vara här Verika Pakerin eh, je eh, naším stínovým zpravodajem za ALD a nemůže tady být, eh, je na mateřském. A tak mě požádala, abych se zeptal na několik věcí jménem pana Dorfmana nejdříve. Paní pakerin chtěla poděkovat panu Dorfanovi za příkladnou práci také vítá to, že eh, výbor, nebo že komise i parlament berou na vědomí, že eh, výroba mléka v znevýhodněných oblastech a horších oblastech eh, si zasluhuje větší pozornost a mm, v nadcházejících letech, kdy se budou kvóty odstraňovat, dojde k zásadnímu dopadu na celý mléčný sektor, ale v těchto znevýhodněných oblastech, v těch nejodlehlejších oblastech, ten dopad bude eh, nejznatelnější. A proto doufáme, že eh, nalezneme řešení pro, eh, země, pro výrobce mléka i v těchto znevýhodněných oblastech. Spravodaj pan Dorfman se zabývá zemědělci v horských a odlehlých oblastech, kteří budou mít problémy do budoucna a kteří eh, nebudou moci podporovat růst eh, stejným způsobem jako jinde, a sice deregulací. Paní Pakarinen by ráda uvedla, že zemědělci v nejsevernější části Evropské unie mají také problémy při výrobě, mají také vysoké náklady ale tyto oblasti by eh, tedy také měly být součástí této zprávy. Pan Dorfman přišel s řadou dobrých řešení pro mléčný sektor v rámci druhého pilíře a v rámci eh, výrobcovských organizací, ale také by ráda přiložit další eh, pozměňovací návrhy. Eh, mléční výrobci, výrobci mléka, musí dostat určité pozitivní signály, aby měli odvahu pokračovat a podporovat svá stáda. Parlament a rada se zabývá vázanou podporou, která by mohla být součástí budoucí země, společné zemědělské politiky. A tato vázaná podpora by mohla být řešením na podporu mlečných farem. Ovšem, paní Pakarinec, se obávám, že to nebude stačit eh, k tomu, aby výroba mléka přežila v těch nejodlehlejších regionech je třeba určité záchranné sítě tak, aby výrobci mléka mohli zmírnit ten tlak, kterému budou vystaveni. A také je třeba eh, lepší konkrétní podpory, například lepší eh, ekologická nebo podpora mm, environmentálních záležitostí a tak podobně. To, tolik tedy kolegyně. A teď, co bych tomu řekla já? Já eh, vyrábím mléko také v těchto severských oblastech, v arktických oblastech Evropské unie. Eh, svého času jsme měli 230 km na nejbližší eh, mléčnou farmu a teď už je zavřená. A teď už to máme 340 km od naší farmy k nejbližší mlékárně tedy. Další věc, eh, kterou často ztrácíme ze zřetele, když eh, hovoříme o nejodlehlejších oblastech Evropské unie na severu, eh, je, že tam ta příroda funguje jinak. Jezera, lesy a půda nám nenabízejí tolik plodné půdy, nemáme takové velké povrchy. Takže pokud chceme nějaký eh, zpracovatelský závod nebo stroje, tak eh, je to velice těžké, protože ty dopravní vzdálenosti mezi eh, jedním čas, jednou částí pole a druhou jsou obrovské. Moje farma je velká asi tak jako velkovévodský v Lucemburské a pardon, moje obec a žije tam nějakých 10 tisíc lidí. A dokážete si asi představit, jaké eh, vzdálenosti toto obnáší, protože to je opravdu ten rozhodující problém v severských regionech. Děkuji. Giuseppe, grazie Madame Pols. Oui, <coughs> moi aussi je voudrais... Ano, já bych taky chtěl poděkovat panu Dorfmanovi, protože se mi zdá, že skutečně eh, poukázal na několik aspektů, které jsou velmi důležité a velice oceňuji, nebo to, že uvádí čísla, třeba 10% produkce mohl třeba uvést počet pracovních příležitostí, což je daleko vyšší než 10%, protože ty farmy jsou menší a mnoho mléka je, mléka je zpracováno, třeba na sír a právě tato, toto zpracování v horách e, vytvoří daleko více pracovních příležitostí než průmyslová výroba síra jinde. Čili je tam tato, tento přínos, ochrana životního prostředí a tak dále, to všechno ve zprávě je. Ale co považuji za problematické a nejde o to, co ve zprávě je, ale co tam není, protože to všechno je důsledek té absurdity že chceme skoncovat se systémem kontroly produkce. To je ten problém. Já tady slyším, jak se říká, že v horských oblastech, obtížných oblastech nemůžeme konkurovat eh, industrializovatelným zónám. To víme od začátku. Právě proto existují určité podpůrné nástroje, proto se musí organizovat produkce a nenechávat volný trh, aby si to řešil sám, protože jinak budeme muset dávat čím dál více veřejných peněz proto, abychom kompenzovali katastrofy koncentrace mléčného průmyslu. A teď tu koncentraci vidíme, jak se zrychluje. Vidíme, jak roste průmyslové zpracování farmy, které mají tisíc až pět tisíc mléčných krav. Na venkově není, nebo v horách 50 hlavá farma nemůže konkurovat těmto průmyslovým gigantům. A já si myslím, že je třeba eh, v té zprávě napsat, že uvažujeme o tom, že není možné v roce 15 skončit, 2015 koncovat kvotami. A kromě toho je potřeba pokračovat v práci, která byla zahájena v rámci reformy SPZ spolu s Michel Dantin, s jednotným OCM a je potřeba zesílit eh, možnosti třeba o regionálním označení na některých oblastech, abychom mohli spojit řízení Um, objemu, to znamená, aby se neprodukovalo více, než se může prodat, spolu s jednáním o cenách mezi výrobci a zpracovateli, tak aby to všechno bylo konzistentní. Protože to si myslím, že jsou všechno věci, které můžeme udělat, ale musíme mít na paměti, že to, co tady, čeho jsme svědky, je pouhým důsledkem ideologického přístupu k zemědělství, kdy má konkurence vyřešit všechno, ale bohužel zemědělství se do toho, do toho rámce zapasovat nedá. Tak to je. Grazie José Bové. Adesso la parola Michel Dantin e poi a... a nyní Michel Dantin má slovo. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěl poděkovat Herbertu Hoffmanovi, Dorfmanovi za jeho práci. Děkuji mu za to, že se snažil jak si naslouchat, navštívil řadu horských oblastí a problematika hor to je především problematika přírodního prostředí, eh, které omezuje mm, kapacity a možnosti lidské práce, intenzifikace a podobně a tak to vlastně eh, má vliv a kromě toho Klima představuje další náklady, protože krovy musí být třeba pevnější, aby unesly sníh a podobně. To dobře zpracovává zpráva eh, kolegy Herberta Dorfmana, za tomu děkuji. Chtěl bych také zdůraznit důsledky izolovanosti v horách. Izolovanost v horách, podobně jako ve vzdálených oblastech eh, dalekého severu, je nejenom zdrojem nákladů navíc, ale je to také zdrojem nedostatku zájmu eh, celé eh, řady eh, jaksi vykupujících organizací. Ideální by bylo moci zajistit určitou silnou přidanou hodnotu přímo na místě a moci tedy, tedy ten produkt přímo prodávat. Ovšem v některých oblastech je velmi těžké Eh, mít k dispozici ekonomické nástroje minimálního rozsahu, aby bylo dosaženo nějaké ekonomické rovnováhy a zpracovávat na farmě mléko, ano, to může být výhodné, ale nebudeme popírat, že je to řešení, které vyžaduje velmi mnoho úsilí od lidí, protože to mléko se musí napřed vyrobit, ale pak je potřeba ještě udělat tu druhou práci, to znamená zpracovat, a třetí práci, to znamená prodat tu produkci. Čili to, co se jeví jako dobré řešení, samo o sobě také představuje značné výdaje navíc. Takže co se týče produkce mléka v horských oblastech, podle mého názoru, to je přesně v to uzlové místo politické úvahy. Máme pouze konstatovat, co ekonomika dělá a nechat to nebo případně trošku, trošku korigovat, a nebo máme vytvořit nástroje, která, které pomohou kompenzovat to, co ekonomika jako taková způsobuje. Já velice děkuji komisi, že souhlasila s touto zprávou z vlastní iniciativy, protože po práci, kterou jsme měli s balíčkem o mléce, kdy byla mm, řeč mm, tedy o tom horském mléce a, a potom se nepodařilo e, dosáhnout pokroku, protože e, rada byla proti e, společnému organizaci trhu. Pokud bychom tuto zprávu mohli přijmout velkou většinou, pak by to byl silný signál, který bychom takto vyslali komisi, která má něco předložit a radě, která má rozhodovat spolu s námi. Děkuji, Micheli. Tvoje podpora je velice důležitá, Alveš. Děkuji vám, pane předsedo. Chci poděkovat panu Dorfmanovi za zprávu a Jakožto stínový zpravodaj za socialistickou frakci bych této příležitosti rád využil k tomu, že s ním budu spolupracovat, protože já pocházím z nejvzdálenějšího regionu, který je zároveň horský. Takže e, tento region spadá jaksi pod obojí do názvu této zprávy. A v parlamentu neustále zdůraznuju, že jsem pro zrušení kvót na mléko, A myslím si, že jakmile ty kvóty zrušíme, budeme potřebovat celou řadu nástrojů, které nám zatím chybějí, zejména na zohlednění eh, specifik mléčného regionu. Já jsem z Portugalska, jak jsem říkal, z horského nejvzdálenějšího regionu a tyto potřeby tam cítíme velmi důrazně. Je to charakteristické pro celou naši společnost. Jde nám hlavně o dopad těchto opatření na velmi ehm, jaksi zranitelné oblasti, na nejvzdálenější a horské regiony, protože e, výroba mléka je často nenahraditelná v těchto regionech vzhledem k tomu, jakým způsobem pohání tamní ekonomiku, jakým způsobem zajišťuje soudržnost společnosti a soudržnost teritoria jako celku. Jsou to obavy, které e, mě a kolegu Capolo Santose e, v socialistické frakci vedly k tomu, abychom se spojili a hájili zájmy Azor. Azory jsou nejvzdálenější region, ale produkuje asi tak 23% celkové produkce mléka v naší zemi, tedy v Portugalsku. Eh, v době příprav těch všeobecných ustanovení o nastavení nového systému po systému mléčných moc jsme byli ve Štrasburku a snažili jsme se nějakým způsobem ovlivnit ten způsob, jakým ten systém bude vytvořen, protože víme, jaký bude mít dopad na nejvzdálenější regiony. Chtěli jsme provést studii, která by zohlednila konkrétní dopad tohoto systému na oblasti, které mají určité problémy na nejvzdálenější regiony a další a měla se zaměřit také na e, vypracování opatření, která by podpořila hospodářství a společenskou soudržnost v daných regionech. Mléko je jednoznačně velmi důležitou součástí hospodářství nejvzdálenějších regionů a je potřeba ho zachovat jakožto průmyslový sektor, aby se zajistila prosperita v těchto regionech. Jsou to opatření, která bychom chtěli zavést do té zprávy. Pokud vím, tak na nejvyšších úrovních v komisi eh, se tyto problémy budou řešit a 24. září proběhne v Bruselu konference o situaci v této oblasti po roce 2015. Rádi bychom, aby výsledky této konference byly všem rozeslány pro informaci jsme přesvědčeni o tom, že, eh, mléč, že systém výroby mléka v porovnání s celkovou reformou SZP se jaksi nechává stranou na další období a celý ten mléčný balíček vlastně spadl pod stůl. Ovšem ten balíček jako takový nestačí vzhledem k té roli, k té důležité roli, jakou mléko v Evropské unii má. Eh, výrobci mléka čelí v celé Evropě velkým problémům a oni a jejich svazy jsou přesvědčeni o tom velmi často, že my děláme obrovské chyby. A ta největší z nich je ta, že v roce 2015 má skončit systém kvot. A bohužel v ne, posledních jednáních o reformě SZP jsme se v oblasti mléka vůbec nikam neposunuli. A to zejména tady v té velmi důležité oblasti regulace nabídky. To je něco, na co se chtěl zaměřit eh, Michel Danten, nicméně těmi jednáními toho mnoho neprošlo. Takže až budeme vypracovávat nějaká řešení, musíme zajistit, že budou vypracovány konkrétní mechanismy na podporu tohoto sektoru, které zajistí naději našim občanům, a to zejména v těch horských a nejvzdalenějších oblastech. A to tedy naději i do budoucna. A na závěr mi dovolte ještě jednu poznámku. Eh, myslím si, že by nebylo vůbec špatné, aby harmonogram, v rámci kterého budeme řešit tento balíček, zohlednil eh, tu schůzku 24.9., kde se bude projednávat i studie o mléčném sektoru. Bude to zároveň schůzka, která eh, jistě zmíní celou řadu velmi zajímavých pro nás, velmi zajímavých podrobností a myslím si, že termín pro podávání pozměňovacích návrhů by tuto schůzku měl zohlednit. Tedy říkám schůzku, myslím tu konferenci samozřejmě. A dále, eh, tento návrh musí zohlednit eh, to, že na evropské i místní úrovni musí probíhat pozitivní diskriminace, která pomůže offsetovat, jak si zrušit ty problémy, které nejvzdálenější a horské regiony pociťují vzhledem ke své izolaci, izolaci z eh, jaksi zeměpisných, zeměpisných důvodů. Je zkrátka potřeba zohlednit charakteristiky těchto oblastí eh, v evropských eh, regulačních opatřeních, ale i v národních opatřeních na řízení trhu. Tyto regiony je právě potřeba podporovat, aby přežili. Je potřeba, abychom na evropské úrovni i národní úrovni ukázali solidaritu je potřeba celý tento průmyslový sektor podporovat a stimulovat jej a je důležité, aby Evropská komise i členské státy spolupracovaly zodpovědným způsobem. Frakce socialistů a demokratů se těší na spolupráci na této věci a dovolte mi ještě jednou zmínit tu konferenci 24.9. Dobrá, eh, kolega Patrao Neveš, Elizabeth Jegle a pak další. Děkuji, pane předsedo bych začal tím, že zdůrazním, jak eh, důležitá tato zpráva je z formálního hlediska, i pokud jde o její obsah. Z formálního hlediska tato zpráva ukazuje, že mléčný průmysl je pro Evropu velice důležitý. A Opakovaně na zemědělském výboru jsme projednávali, eh, jsme tedy jednali s radou, s komisí a nikdy jsme svůj boj nevzdali, a když se tedy snažíme uznat důležitost mléčného průmyslu pro Evropu. Eh, systém kvót je velice důležitý pro podporu těchto křehkých oblastí v Evropě a je důležité, abychom nalezli vhodné a efektivní řešení. Bohužel eh, reforma společné zemědělské politiky nám eh, s těmito vhodnými řešeními nepomohla a proto tato iniciativa je tak nezbytná. A myslím si, že je důležitá, protože ukazuje, že nejsme ochotni ten boj vzdát a nemyslíme si, a myslíme si, že mléční průmysl je třeba podporovat vzda- dále. Takže nejde jenom o formální věc, ale i o obsah té zprávy. Rád bych poděkovala za Herbert Herbertu Dorfmanovi za uh, skvělou práci na této uh, zprávě. Gratuluji mu k tomu výsledku. Zpráva uh, praví, že mléčný průmysl je velice důležitý pro uh, znevýhodněné a horké oblasti. To už jsme věděli, nicméně tady je to vyjadřeno nesmírně zřetelně. Je to důležité i z hospodářského hlediska. Nemůžeme prostě eh, zemědělství pojímat jako celek paušálně. Je to samozřejmě otázka ekonomiky, ale je důležité dívat se na to z různých eh, oblastí, eh, z oblasti eh, společnosti, z oblasti Evropy. Prostě nemůžeme se na to dívat jenom prismatem ekonomiky nebo jednotného trhu. Musíme se na to také dívat očima občanama, občana. A proto je tato zpráva tak důležitá. Ukazuje sociální rozměr a zachází za pouhé ekonomické uvažování. Jde na jeho rámec. Teď po představení mléčného balíčku je zřejmé, že nebudeme mít v Evropě nedostatek mléka. Akorát tradiční e, formy výroby, které existují několik set let v Evropě, už nebudou moci pokračovat. Už se tak e, mléko v Evropě nebude vyrábět. Dojde tedy k zániku e, malo, malého drobného e, průmyslu výroby mléka v e, těchto oblastech. A proto je třeba se na ně zaměřit na no ty znevýhodněné, odlehlé a horské oblasti. Tato zpráva tedy vyzýval zcela správně, aby tyto konkrétní regiony dostaly správné podmínky k výrobě mléka. Musíme prostě zohlednit specifické charakteristiky těchto regionů, potřebujeme opatření, která jim budou dobře přizpůsobená. A to znamená, že musíme zajistit, že musíme myslet netradičně, nejenom pokud jde o hospodářskou stránku, ale musíme se na to dívat i šířej na sociální aspekty tak aby eh, tyto výrobny mléka mohly pokračovat. Znovu ještě jednou děkuji našemu zpravodaji panu Dorfmanovi. Jasně poukazuje na eh, příslušné problémy a nasňuje možná řešení oblasti, kde by bylo možné něco zlepšit, něco obohatit a jistě všichni eh, ještě budeme co mít eh, říct k této zprávě, až budeme hledat konkrétní eh, řešení. Je to rozpracovaná věc, nicméně pan Dorfman zcela správně pojmenoval ten problém a jasně říkal, že výroba mléka v Evropě je nesmírně důležitá nejenom kvůli mléku samotnému a kvůli dodávce mléka lidem, ale kvůli uh, krajině, biodiverzitě a tak dále. Všechno to je třeba zohlednit. Já podporuji eh, návrhy, které pan zpravodaj předkládá v této zprávě myslím, že se zaměřuje na eh, řadu oblastí eh, a ty bychom měli podpořit, ale ještě bychom tam mohli několik věcí dodat, eh, které se týkají konkrétně těch nejodlehlejších regionů. Pan zpravodaj je z horské oblasti, takže je zřejmé, že tyto eh, oblasti eh, si získaly jeho velkou pozornost, ale myslím, že je třeba také zohlednit ty nejodlehlejší regiony a tam byla už určitá eh, snaha. A aniž bych pokračovala příliš dlouho, tak bych zdůraznila, že je tady určitá diskontinuita, pokud jde o zeměpisnou polohu nejodlehlejších regionů, což v mnoha případech znamená, že jsou fyzicky oddělené, izolované od kontinentálního trhu. To obnáší dopravní potíže A nejedná se jenom o dopravu, ale i o distribuci, zpracování a tak dále. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji panu zpravodaji, panu Dorfmanovi. Máme před sebou skvělý dokument, který naši společnou práci, myslím, velice usnadní. A my všichni tady na zemědělském výboru eh, samozřejmě máme zájem na nalezení nejefektivnějšího řešení problémů, eh, které zde pojmenováváme. Tak zabitý Jegle teď, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, velice eh, srdečně ráda poděkovala panu Dorfmanovi, Herbertu Dorfmanovi tedy, a chtěla bych také poděkovat těm, kteří, eh, které, té, která udělala první kroky směrem k léku, a sice Michel Dantan. Je důležité, abychom při naplňování toho, co začala Michel, eh, udělal ještě několik dalších kroků a myslím si, že tato zpráva jde tímto směrem. Eh, teď tady vedeme širokou rozpravu o této zprávě a ta ukazuje, jak moc nám toto téma leží na srdci a jak eh, důležité být musí. Eh, vyznáváme se tady ve prospěch trhu, ale také jako poslanci eh, tvrdíme, že máme sociální odpovědnost vůči eh, našim regionům tady v Evropském parlamentu. A to je, myslím, důležitá součást zprávy kolegy Dorfmana a to musíme komunikovat na venek. Lidé v těchto oblastech se nás ptají, co děláte pro nás ve znevýhodněných horských oblastech, v oblastech, které jsou dost eh, daleko od eh, zpracování, od eh, uvádění na trh. To znamená, že regionální výroba v těchto oblastech musí toto zohledňovat a myslím, že Dorfman to jasně pojmenovala, jak zpracovávat a prodávat regionálně. Jak změnit situaci v regionu, kde vždy lidé žili a chtějí tam žít, a, a kde bychom chtěli e, zachovat kulturní krajinu. Může tam e, také být cestovní ruch a můžeme potom toho udělat více pro lidi. Když nebudeme dělat nic a mm, výroba mléka zmizí z těchto regionů, tak e, je opustí i lidé a už tam nebudeme mít tu krajinu, kterou jsme chtěli kulturní. Takže to je scénář, který nemůžeme připustit. Eh, prostě eh, lidé tam vždycky žili a chtějí tam žít. Pokud se podíváte eh, do Alp, ať se podíváte do některých regionů ve Španělsku i do jiných regionů v Evropské unii, tak si musíme uvědomit, že tady máme odpovědnost za tyto regiony a hm, proto děkuji panu zpravodaji za to, že ukázal odpovědnost za ty regiony, za mlečné zemědělce a to je velice důležitý signál, který oni eh, nezbytně potřebují. Myslím, že pokud eh, dosáhneme alespoň eh, jednomyslného výsledku u této zprávy, tak vydáme dobrý signál komisi a zejména a radě, aby se zamýšlela nad tímto tématem konkrétně. Elizabeth. Adesso Elizabeth Kossinger e poi Andrew. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Herbertu Dorfmanovi eh, za iniciativu eh, v této velice důležité zprávě. Ta se týká velice, oblastí, velice mnoha oblastí a regionů eh, v Evropě, které jsou velice citlivé, ožehavé, jak už říkala Elizabeth Jegle, kde lidé žijí a pracují v těchto oblastech a opravdu doufají, že my tady nalezneme odpovědi na eh, otázky, které eh, komise ještě nechala nezodpovězené po eh, své poslední zprávě. Herbert už o tom hovořil. 10% mléka se vyrábí v Evropě v horších oblastech. Je třeba také vědět, že 60 eh, zemědělských ploch na horách je k dispozici eh, k výrobě mléka, takže zemědělci fakticky nemají žádnou jinou alternativu tam dělat něco jiného. Alternativou, alternativou je víceméně jenom eh, pokračující vylidňování a to znamená další zalesňování a to, že to celé zaroste ty regiony. Takže myslím si, že je třeba tady eh, přicházet s důležitými opatřeními a prosazovat je. Jsem přesvědčená, že výroba mléka v těchto eh, oblastech eh, může být zachována pouze prostřednictvím určitých dotací nebo podnětů. Herbert Dorfman to tady nastínuje, já to bezvýhradně mohu podpořit. Výroba mléka v těchto oblastech je také součástí identity, to je, myslím, se eh, zřejmé. Rozvoj venkova tady nabízí možnost prosazovat eh, určitá další opatření. Mm, já si myslím, že v této debatě eh, přehlížíme poněkud to, že nejde jenom o tuto výrobu, ale obecně o to, že eh, na venkově funguje velice dobře vyvinutý a funkční regionální koloběh. Je tam řada pracovních míst eh, v návazných eh, odvětvích a jde tady určitě o více než o několik drobných mléčných farem. Důležitá věc je tady také o, o, otázka cestovního ruchu. Žádná obec už eh, si eh, nemůže dovolit eh, udržovat krajinu ze svého. To dělají zemědělci a proto bychom jim měli k tomu dávat určité podněty. A kolegyně Bousen vlastně už o tom hovořila. Jeden, eh, jedna z nejnalihavějších věcí, nejdůležitějších je otázka dopravy. Jak ty dlouhé dopravní cesty můžou být do budoucna financovány? Já si myslím, že to je věc velice důležitá. V Rakousku máme regiony, kde před 20 lety bylo 30 mléčných zemědělců a teď už jsou tam jenom 3 třeba. Takže eh, objíždění mlékárnami eh, přes ty, tyto regiony, nebo těchto regionů už se nevyplácí. A když od vás nikdo to mléko nevyzvedává, tak eh, zemědělci potom začnou vzdávat výrobu mléka. A já si proto myslím, eh, že Michel Danten eh, se zeptal na správnou věc. Za kolik nám to mléko v těchto region, z těchto regionů stojí? A já si myslím, že tady nejde jenom o hospodářskou otázku, ale o politickou otázku. A na tu je třeba odpovědět jednoznačně ano. Výroba mléka ve znevýhodněných oblastech e, v oblastech a tak podobně, nám musí ležet na srdci. A myslím si, že tato uh, zpráva si proto získá veliký souhlas. Děkuji. Elizabeth. Rick Andrew e poi Scotta. děkuji, Elizabeth. Další. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat Herbertu Dorfmanovi za skvělou zprávu. protože náš, nás staví před naší politickou odpovědnost. Samozřejmě chápeme, že je potřeba zachovat eh, mlečnou produkci na celém území, ať už se jedná o potravinovou bezpečnost nebo o organické složení půdy nebo o další aspekty. A je Eh, jasné, že specifikum horských oblastí, znevýhodněných oblastí, nejvzdálenějších regionů, prostě nelze se nevěnovat otázce, zda je správné zrušit mléčné kvóty od roku 2015. A je jasné, že eh, volný trh nevyřeší problémy těchto znevýhodněných a horských oblastí. Teď jde o to, jakou ekonomiku, jaké aktivity lze zachovat na těchto oblastech a regionech. A v tom myslím, že nás to staví před naší politickou odpovědnost, protože v zájmu rovnosti území bychom měli vlastně uvažovat o ještě eh, méně eh, jaksi Eh, rovných oblastech, protože to jsou strašně rozdílné oblasti, které jsou velice křehké, kde hustota chovu je nízká a eh, když tomu nebudeme věnovat pozornost, tak půjde o zachování obyvatelstva v těchto oblastech, což bude časem luxus, protože to potom eh, má svůj dopad v oblasti dodávek eh, vody a kanalizace a jiných služeb. Mnoho lidí to tady řeklo, že ta produkce mléka se netýká pouze mléka a nebo jenom zemědělství, ale celé řady oblastí. A proto je důležité zajistit lepší přístup pro tyto regiony k eh, podporám z druhého pilíře SPZ, aby se Eh, zajistili kvalitní investice a inovace investicím a in, inovacím a výzkumu, eh, které by měly být eh, jaksi brány v potaz vzhledem k diferenciaci produktu. My tady hovoříme o mléce, ale je třeba problém s webshovým, kdy eh, tam nedochází k žádné diferenciaci mezi těmito eh, produkcemi. A my bychom měli si sednout spolu se zemědělci o tom, jakým způsobem by mohli být schopni vyzdvihnout specifika té horské produkce, protože jinak eh, bude strašně složité uchovat nějaké hospodářství v těchto územích. Děkuji. Děkuji a nyní Jean Carlos Cota a potom Martina Šlich. Děkuji. Já nejprve zmíním něco, co jsem tady v parlamentu uh, slyšel, kdy jeden tady říkal, chceme-li zachovat rozvoj území v některých znevýhodněných oblastech, bude lepší snažit se třeba Eh, třeba nechat ten eh, oheň hořet, než čekat, až přiletí hasičské letadlo. Prostě eh, ta, ty vzdálené oblasti jsou zanedbávané, ignorované a my bychom se měli snažit, aby tam dál žili lidé, aby tam dál pracovali a produkovali, zvláště co se to týká mléčné produkce, protože mléko z hor je lepší a to bychom měli zdůrazňovat. A víme, že existují některé aktivity, které přežívají, ale je to skutečně na vlásku. A v některých oblastech, jako tam, odkud pocházím já, tak tam už to vzdali. E, všichni jsou tam oblasti, které jsou zcela vylidněné. A mm, když Eh, máte tu diverzifikaci, tak jsou potom problémy spojené třeba se, se, se suvy půdy nebo s faunou, jestliže opuštěné pastviny třeba eh, vlastně znamenají, že potom tam není ani divoká zvěř a ta situace už je pak zcela absurdní. V některých regionech, kde už se vůbec nehospodaří, eh, eh, eh, se třeba zvětšuje plocha, rozloha skleníků, ale to potom způsobuje zase škody v tom regionu, nebo pardon, je vysoká zvěř, která tam způsobuje škody a podobně. A my se snažíme garantovat udržitelnost těchto farem, protože je to otázka životního prostředí. My jsme přírodu trochu změnili a teď ji nemůžeme opustit. Děkuji. Martin Hoisling a poi... Teď Martin Hoisling a pan kolega Sekerský. Děkuji vám, pane předsedo. Souhlasím s mnohým, co tu zaznělo. Konečně vidíme, že omezení množství pro určité regiony může být katastrofální. A pan Dorfman to ve své zprávě jasně říká, dojde ke zkreslení a poničení trhu, eh, což bude znamenat ohrožení existence eh, zemědělců v mnohých regionech. A teď je otázka, zda ty peníze, které pocházejí z druhého pilíře, můžeme nějakým způsobem regulovat. Eh, mně upřímně ta naděje připadá dosti slabá, protože v druhém pilíři jsou ty největší škrty pro členské státy. A nevím, jak si představujeme, že vytvoříme dodatečné programy, které budou znamenat pobídku pro výrobu mléka v těchto regionech nebo její zachování. To upřímně řečeno skutečně nevím. Nevím, odkud mají ty peníze přijít. Není to, myslím, jenom problém, který musíme nahlížet jako problém horských regionů. To, o čem říkal pan, eh, mluvil pan Dorfman, je problém malých zemědělských podniků, které například nemohou přejít na produkci obilnin, protože na to zkrátka nemají potřebné, potřebně velkou plochu. A není to ani problém konkrétních e, zemědělských oblastí, konkrétních e, venkovských oblastí. Je to zkrátka problém malých producentů, kteří produkují malé množství mléka. Mlékárna jim pak řekne, to vám nevykoupíme, nevyplatí se proto dojet. A tak dále. Takže to jsou ty problémy, o kterých myslím ještě dále musíme přemýšlet. Doufám, že o nich budeme hovořit právě na té konferenci 24. září. Já tam samozřejmě budu. Nějaká eh, regulace trhu asi bude zapotřebí. E, upřímně nevím, jak bychom jinak tu situaci v regionech mohli korigovat. Máme naplánovanou cestu našeho výboru do Jižního Tyrolska. E, já si nedovedu představit, že by tento region bez fungujícího mlečného sektoru přežil. To by zkrátka nešlo. Takže je skutečně důležité hovořit o všech možných opatřeních, z nichž mnoha Herbert vyjmenoval, ale musíme přemýšlet ještě o tržních opatřeních, která upraví trh, aby došlo k určité liberalizaci, eh, která nebude pro tyto regiony likvidační do budoucna. Děkuji. Děkujeme, Martine, pan Sekierský a nakonec Marian McGuinness. Jak pokazala vypověď sprawozdawcy. Děkuji, eh, pane předsedo. Jak jsme slyšeli eh, od pana zpravodaje a z této diskuse, je toto téma skutečně velmi ožehavé. Ale na první pohled se může zdát jednoduchým. Jakým způsobem můžeme zachovat eh, mléčnou výrobu v horských oblastech, znevýhodněných oblastech a nejvzdálenějších oblastech, zejména na severu Evropy. Netýká se to zároveň eh, jenom produkce mléka, ale vlastně produkce veškerých zemědělských produktů. A otázka asi i je, zda tam vůbec tu výrobu chceme zachovat. To je sociopolitické eh, rozhodnutí. Pakliže tu produkci chceme, a nezapomínejme, že ty zemědělské podniky jsou většinou velmi malé, s malým výrobním objemem, což znamená, že je složité, je těžké vydělat dost peněz a uživit z toho rodinu. Takže musíme přemýšlet o tom, jaké nástroje máme používat, které budou nejefektivnější na podporu tohoto druhu podniků. Jednoznačně investice, investiční pobídky, je potřeba zachovat také určité výrobní pobídky, výrobní podporu. Bez takovéto podpory, vzhledem k nákladům na výrobu, eh, výroba v takovýchto podnicích nebude možná. Respektive nebude možné dosáhnout příjmů, které uspokojí alespoň základní potřeby rodin. V těchto regionech je zároveň všechno ostatní dražší. Kultivace jednoho hektaru znamená větší náklady na palivo, větší náklady na přepravu a tak dále a tak podobně. A proto se musíme ptát, jakým způsobem můžeme ovlivnit trh. To nebude snadné, ale je potřeba zaměřit se právě na podporu výroby. To je ta cesta, kterou se musíme vydat, to musíme říct naprosto jasně a zřetelně. Samozřejmě je zde také otázka eh, na té, abych tak řekl, regionální úrovni politiky pro danou oblast. To tady zahrnuje eh, budování infrastruktury a zajištění takových podmínek, které umožní eh, omezit vylidňování oblastí. Lidé, když odcházejí z oblastí, kde se žije těžko, opouští dobrou plodnou půdu. No, co můžeme udělat v tuto chvíli? Karty už jsou v podstatě na stole, protože podoba SZP už je pevně dána. Ale otázka je, zda to znamená, že chceme zemědělcům říci, že vlastně přemýšlíme o tom, co uděláme eh, po ukončení systému kvot, tedy respektive zda vůbec něco uděláme, kdo to bude financovat, kdo to zaplatí, jak to přesně bude vypadat, ta finanční podpora. A rozhodně to nebude levné. Takže jak zaplatíme tu možnost vůbec zemědělce v tomto sektoru podporovat? Je svým způsobem asi dobře, že se k tomuto tématu dostáváme takto pozdě, protože nám to možná eh, poskytne určitý manévrovací prostor v rámci dolaďování SZP nakonec dost možná uvidíme, že je potřeba podniknout určitou intervenci. Děkuji. Paní McGuinness, děkuji, děkuji pane předsedo a panu, eh, panu Dorfmanovi za tuto zprávu. Eh, pan Dorfman neříká, že máme kvóty, mléčné kvóty zachovat eh, jakožto opatření, které zajistí teritoriální vyváženost výroby mléka. Některé komentáře, třeba pan Skota, mluví o tom, že lidé opouštějí eh, mléčné farmy, i když ty kvóty mají. Takže musíme si uvědomit, že zde jsou i jiné problémy v horských oblastech, které mléčné kvóty nepomohly vyřešit. A je potřeba chápat, dozvědět se, zjistit, jaké ty problémy eh, konkrétně jsou. Například těch 9,5% výroby mléka v horských oblastech. Snižuje se to, zvyšuje se to nebo co? Eh, za to období, tedy kdy máme mléčná kvota. Nebo je zde problém stárnoucí populace v horských oblastech, což by znamenalo jaksi nižší atraktivitu výroby mléka. Jaké jsou sociohospodářské faktory v těchto oblastech? Myslím si, že eh, musíme velmi pečlivě sledovat, co bude výsledkem konference, kterou komise pořádá, pořádá na téma mléka. Některé body už naopak pak jsou zohledněny v reformě SZP a Herbert o tom hovoří. Členské státy si musí sami vybrat, jaké zranitelné sektory a regiony mají a musí sami vytvářet programy na jejich podporu. Já bych chtěla říci tolik. Eh, máme velmi rigidní a fixní a vlastně snižující se rozpočet na zemědělství, takže bude velmi složité vyřešit všechny strukturální problémy, které máme, včetně tohoto velmi důležitého problému mléčné výroby eh, v tomto typu regionu protože rozpočet zkrátka neumožňuje žádné další navyšování. Ale každopádně tato zpráva je vítána, navazuje na to, co bude komise dělat v září a doufejme, že nás vyslechnou i členské státy, ale je potřeba zohlednit i sociohospodářské faktory, zjistit, co se v těch regionech děje, tedy co způsobuje, že lidé opouštějí mléčné farmy. Mně se, Herberte, velmi líbilo u vás ve vašem regionu, kde byly velmi malé Eh, mléčné farmy ale měly kvalitní produkty a za ně dostávaly vysoké ceny. A je jasné, že eh, produkty z těchto regionů se musí nějak diferencovat a musí být dražší tak, aby se kompenzovaly ty jiné problémy a nevýhody, se kterými se zde farmáři potýkají. To je z mé strany vše. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme. A teď komise. Slovo má eh, pan Steinen z DG Agri. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Dorfanovi za jeho iniciativu. Určitě se hodně shodneme, že výroba mléka v horských znevýhodněných a odlehlých oblastech Eh, stojí před velkými výzvami. Ale také se domníváme, že eh, reformovaný rámec společné zemědělské politiky eh, členským státům dává nástroje a manevrovací prostor, aby mohli konkrétně podpořit výrobu mléka mm, v těchto oblastech a zajistit její zachování. Dávám několik příkladů. Pokud si vezmete přímé platby, o kterých hovoří i pan Dorfman, tak ty byly zrevidovány k větší konvergenci a tato nová politika zajišťuje postupnou, postupné omezení e, historických referencí zemědělců a komise se také může, nebo české státy se mohou e, rozhodnout uplatnit platby eh, v související s přírodními omezeními a dobrovolnou vázanou podporu a eh, vázat ji třeba právě na ty horské a znevýhodněné obla. Eh, také se zvyšuje nebo rozšiřuje definice trvalých pastvin a travin a e, opět tedy se rozšiřuje e, počet příjemců, kteří mohou mít e, přímou podporu z tohoto. A potom je tady podpora konkrétnímu konkrétním pěstitelům dobytka, sice kozám, koz, ovcí a také hovězího dobytka. A Eh, také eh, nový systém umožňuje konkrétnější programy eh, na řešení konkrétních problémů, konkrétně výroby mléka v znevýhodněných i horských oblastech i o oblastech, které mají určité konkrétní přírodní problémy. Pokud jde o myšlenku pana Derflera, která se týká mm, podporu v rámci programů výrobců, organizací výrobců, tak jako tomu je například u ovoce a zeleniny, tak o tom se jednalo v rámci poslední reformy a nebylo to zákonodárcem zachováno, protože v historii se ukázalo, že podpora ovoci a e, zelenině vždycky procházela e, od daných e, organizací výrobců, zatímco u mléka se to podporovalo jinak, ti zemědělci. Na druhou stranu, podpora a skupin výrobců je teď také k dispozici mlečnému sektoru v rámci druhého pilíře a všechna ustanovení, eh, která mlečný balíček přináší eh, pro eh, odvětové organizace, organizace výrobců a tak dále, posilují možnost aby, kde si zemědělci mohou zlepšit své marže v dodavatelském řetězci. A já už jsem eh, podporoval nebo potvrzoval v rámci eh, reformy, eh, že tyto, tato opatření jsou důležitá pro horské oblasti. A nezapomínejte, že v rámci poslední reformy jsou tady nové možnosti i u producentských organizací, jak reagovat na krizové situace a nerovnováhy na trhu. Zejména pokud jde o e, omezené výjimky, pokud jde o konkurenční právo v těchto situacích. A eh, také bych chtěl eh, zareagovat eh, na ty eh, systémy mléka do škol, o kterých hovoří pan Derfler. V současné době se jejich efektivita přehodnocuje, komise ji přehodnocuje a my bychom chtěli vyjít v této oblasti další iniciativu, díky které bychom mohli lépe využít silné stránky toho systému a vyřešit možné nedostatky. Jedním z našich cílů je nalézt synergii se systémem školního ovoce, a zajistit větší e, důraz na místní produkci, kde je to možné. Tolik tedy e, naše e, reakce na tuto zprávu, pane předsedo. Děkuji. Děkuji komisi a nyní vrátím slovo zpravodaji. A chtěl bych mu také sám za sebe velice poděkovat za jeho práci, protože toto téma je pro horské a jinak nevýhodněné oblasti velice důležité a je třeba nalézt technická a politická řešení. Prosím, Herberte. Děkuji. Eh, já si myslím, že ta dlouhá debata, kterou jsme teď vedli, eh, ve které se zúčastnilo tolik kolegů s tolika dobrými podněty, ukazuje, jak důležité eh, i politicky toto téma je. Všichni víme, jak důležité téma mléka a celkově pro zemědělství je. Já eh, se teď nebudu zaměřovat na všechny ty věci, to by, bylo, to by trvalo příliš dlouho. Samozřejmě souhlasím s tím, co říkal kolega Paulsen, eh, který mluvil o těch odlehlých oblastech eh, na severu. Ty mají stejné problémy i jako v, na horách. Tam opravdu, ta moje zpráva se o nich zmiňuje tedy, ale okrajově. Potom eh, k tomu, co říkal pan Hoisling eh, za zelené. Já jsem tady eh, vědomě neotevíral znovu diskusi o kvótách. Myslím si, že debata, kterou jsme vedli v rámci reformy společné zemědělské politiky, myslím, že jasně ukázala rozložení sil tady v parlamentu a i rada si nechala navrhnout opatření, která budou prosaditelná a mm, myslím, a myslím, že kolega Alveš to řekl pěkně, která by pozitivně diskriminovala. To znamená, že by e, neplatila pro všechny podniky v Evropské unii, ale e, platila by nebo pomáhala by podnikům, které jsou v obtížné situaci. A myslím si, že Většina kolegů už tady eh, řekla, že teď musíme využít tento moment, protože v nadcházejících týdnech eh, proběhne důležité, eh, důležitá konference komise k tématu a my musíme zajistit, aby se tím komise i nadále zabývala. Dozajista mléko a horské oblasti nejsou jediným tématem, ale je to téma důležité, takže se musíme postarat o to, aby nespadlo z programu. Potom je tady otázka dopravních eh, cest. No, o té hovořila kolegyně Pausen i další. Já jsem přesvědčen, že dnes to je tak, že zvýšené dopravní náklady v eh, odlehlých a horských oblastech musí eh, vnést sou, sou, soukromí, soukromí výkupci. Čili eh, a oni to přijímají, protože v zásadě nemají žádnou jinou možnosti. Potřebují to mléko a potřebují si jej prostě dovést. Eh, pokud tady máme liberální trh, tak tito soukromí výkupci se pokusí eh, získat větší množství na kratší cestě. A to povede k tomu, že ti soukromí zpracovatelé a výkupci se pokusí o větší koncentrace nebo podporu větší koncentrace výroby mléka ve vhodnější oblasti. A to zase povede k zhoršení našeho problému, protože eh, eh, řídkost, eh, protože to pak zřídne opět výroba mléka na horách a zase zvýší se náklady na jeho svoz. Takže tady se opravdu musíme zamyslet nad tím, co s tím. Kolega Heusling říkal, že ve druhém Eh, pilíři nebudou peníze na všechno, to zcela souhlasím. Ovšem už i v prvním jsou některá opatření eh, na specifické eh, programy, které se týkají prvního pilíře a ne druhého. Jak to říkala kolegyně McGuinness. Všichni, ale všichni víme, že těch peněz dohromady víc nebude. Tak jako tak. Závěrem bych uvedl, že více eh, kolegů eh, zde zmínilo, že eh, celé se to nemůže odehrávat na volném trhu. To souhlasím, ale musí se to odehrávat také na trhu. Mělo by se nám tedy povést, aby zemědělci a zpracovatelé, kteří působí v horských oblastech, jejichž výrobky jsou tak cené a vysoce hodnoté, dostávali za své produkty více než jiní. Pokud se nám tohle nepodaří, pokud tam nebude ten základ vyšších příjmů, tak tu politiku dlouhodobě neudržíme. A nebude se tam moci eh, investovat eh, do té horské, do, to, do výroby mléka v horských oblastech. Takže budeme muset se zamýšlet nad přímou podporou eh, zemědělců na jedné straně a eh, nad nějakou tržní pomocí, tak aby oni úspěli eh, na trhu. A tady nesouhlasím úplně s panem z komise. On říká, že všechno je k dispozici. Já říkám, že to je hodně k dispozici, je tady řada efektivních opatření, ale ještě nějak jakou pozitivní diskriminaci budeme muset zavést, pokud výrobu mléka v horských eh, a odlehlých regionech eh, mm, budeme chtít vést do úspěšné budoucnosti i po roce 2015. Eh, myslím, že to, co Michel Danten a další Elizabeth Jegle k tomu řekli, že bychom tady měli ukázat určitou jednotu a podpořit tuto zprávu. To si myslím, že je opravdu velice důležité a proto bych byl rád, nebo to by mě těšilo, a doufám, že tato zpráva tedy získá co nejširší podporu v našem výboru. To jistě vydá silný signál směrem k radě a komisi. Děkuji vám. Bene, grazie Herbert. E, Dobrá, děkuji Herberte. Já také doufám, že dosáhneme co nejširšího konsenzu a nyní se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu jednání, bod 9, řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin. Agnes Lebrun. V květnu 2013 komise přijala čtyři z pěti návrhů které jsou součástí tohoto balíčku Eh, zaměřeného na zdraví zvířat a rostlin a my se pokusíme právě zesílit ta opatření pro bezpečnost a zdraví eh, v oblasti potravinového řetězce. Máme fitosanitární nařízení, jedno nařízení týkající se rozmnožovacího materiálu, jedno nařízení eh, pro blaho zvířat a jedno nařízení o oficiálních kontrolách. Pátý návrh byl přijatý v červnu a je právě předmětem našeho jednání, kde se nachází finanční aspekty tohoto legislativního balíčku a jsou tam výdaje spojené s eh, krmivem pro eh, dobytek pro období 2014 až 2020, vstoupí v platnost 1. letna 2014 a tak doufáme, že stihneme dokončit všechna jednání o tomto návrhu do konce celého balíčku. Takže rovnou předám slovo Aně Lebrun, na její prezentaci a potom bude následovat rozprava. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak říkal předseda, nařízením Řízení výdajů je součástí balíčku ze 6. května, kdy se jedná o e, zajištění větší e, bezpečnosti potravin. Je to pět textů, čtyři odvětvové a podobně jako celý balíček nařízení zaměřené na řízení výdajů by mělo zjednodušit legislativní rámec pro bezpečnost potravinového řetězce. A v rámci tohoto zjednodušení by toto mělo zrušit eh, a změnit 11 jiných eh, právních aktů. Jak jste říkal, pane předsedo, toto nařízení musí být přijato jako první a proto si myslím, že je dobré eh, pracovat rychle. Zpráva by měla být přijata ve výboru 25. listopadu, tak aby se mohlo hlasovat na plenárce začátkem příštího roku. První verze eh, kalendáře eh, ani tuto naší dnešní rozpravu neumožňovala. Eh, nové nařízení vlastně přebírá jednotlivá ustanovení, která existují v tom jednotném textu, ale jsou tam tři nové věci. Za prvé je to racionalizace míry spolufinancování protože tři, vznikají tři maximální míry. Jedna maximální míra, ta normální 50%, jedna výjimečná 75% v případě přeshraničních akcí mezi dvěma členskými státy a pro členské státy s, s hrubým Eh, domácím eh, důchodem nižším než 90 průměru Evropské unie a třetí sazba maximálně 100 kde se jedná o řešení závažných sanitárních rizik a zvláštních akcí, které komise stanovila ve svém pracovním programu nebo tehdy, když jsou akce realizovány třetími zeměmi ve třetích zemích a pra, eh, vzniká prach 50 tisíc eur, k tomu se asi budeme ještě vracet, pod nímž žádná dotace nemůže být poskytnuta. V minulosti tam žádné minima, minimum nebylo, ale možná z jiných důvodů, než bychom si mysleli. Druhá nová věc je ta, že vznikají, byly vytvořeny ukazatele. Jsou to O ukazatele pro hodnocení. Akce, které jsou realizovány na území Unie, svým způsobem v dnešní době trpí nedostatky v hodnocení. A komise navrhuje, aby byly stanovené přesné ukazatele, které umožní lépe posoudit dopady jednotlivých politik na bezpečnost potravinového řetězce. A třetí nový bod E, se týká průzkumných programů nebo dohledových programů, které se týkají existence škůdců, tak abychom zamezili rostoucím rizikům pro zdraví rostlin. A, takže tolik e, ve stručnosti, abych nevyčerpala e, posluchače, tedy to jsou ty nové body. Já jsem zatím věnovala zvláštní pozornost dvěma věcem. Jak jsem to zdůraznila, těm, těm novým samozřejmě. A také jsem se věnovala otázce aktů v přenesené pravomoci, eh, především seznamu chorob, a tady si myslím, že se budeme muset zamyslet nad tímto rozdělením mezi eh, aktem přenesené pravomoci, prováděcím aktem a základním aktem, abychom si řekli, jak to chceme. A potom celá ta problematika přístupu ke krizové rezervě. Takže tím si myslím, že můžu ten úvod ukončit a v tuto chvíli hm, já chci především vyslechnout vaše připomínky, vaše otázky a v druhé fázi potom bych se pokusila hm, na ně odpovědět. Děkuji a děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Takže hm, zahájíme rozpravu. Garcia Perez. A nikdo další se nehlásí. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegyně Lebrá za její prezentaci ohledně eh, plánovaných změn ze strany komise eh, k tomuto nařízení. Já doufám, že budeme moci úzce spolupracovat tak, aby některé změny mohly být vzaty v úvahu, v změny, které považuji za nezbytné. Zatím bych se omezil jenom na pár obecných připomínek a vrátím se pak ke čtyřem bodům. Především dochází ke snížení o 30 Eh, objemu prostředků oproti stávajícímu období. Je tam řečeno, že tam je ta krizová rezerva v případě, že eh, položka 3 není dostatečná, eh, ale já se obávám, že my budeme potřebovat více prostředků, takže budeme muset hledat jiné mechanismy. Mohli bychom eventuálně využít nevy, potřebované peníze eh, rubriky 3 nebo jiných rubrik rozpočtu, protože jinak, myslím, hrozí, že mechanismus rozpočtové disciplíny bude mít problém, který tedy od nynějška bude fungovat v ročním rytmu. A my jsme se tady o tom ve výboru bavili, my tady máme nástroj, u něhož se počítá s 30% poklesem. A bude opravdu třeba hledat cesty, jak tuto situaci narovnat a e, tak, aby rozpočtové úspory vlastně nepodkopaly tento program. Co se týče termínu pro předložení zpráv, návrh komise mi připadá nereálný. Členské státy e, budou muset ty prezentace dokončit do 31. března. E, k předchozímu roku a to se nám zdá být opravdu krátká lhůta, zvlášť v některých zemích, konkrétně mám na mysli svoji zemi. E, centrální e, orgány musí nejprve informace se sbírat ze všech autonomních oblastí, které jsou pro tuto problematiku kompetentní a tudíž bychom se měli vrátit k 31. dubnu 30. dubnu, tak jak je to v dnešní době. A e, co se týče seznamu chorob, tak je, není možné celý ten seznam mít v prováděcím aktu. A nyní, co se týče tomu, e, té, tomu, té spodní hranici 50 tisíc eur, to je problém třeba u zemí, které e, potřebují menší prostředky třeba na vymícení, na vymícení určité choroby a to by nemuselo být vázáno na tento minimální, minimální objem prostředků. Takže to jsou věci, které jsem chtěla tady zmínit a každopádně o tom budeme ještě hovořit a koordinovat svou práci a uvidíme, jak se k tomu postaví výbor. Dobrá, děkuji. A nyní se obracím na komisi, jestli chce vystoupit. Prosím. DG Sanko, prego. Yes. DG Sanko. First, let me... Děkuji vám, pane předsedo. E, e, nejprve chci poděkovat parlamentu za rychlost, s jakou začali tento návrh řešit. E, jak bylo řečeno, pro nás je důležité, aby tento návrh byl přijat jak mile to bude možné, ideálně ještě před koncem roku. Jak říkala paní zpravodajka, je zde návrh přepracovaného řešení, Eh, které je pozměněno tak, aby členské státy a komise měly ulehčenou práci. Týká se to všech výdajů v potravinové oblasti i v oblasti krmiv, eh, to znamená eradikace chorob, různé nouzové eh, situace, výjimečné situace, například epidemie chřipky v Itálii, Eh, různých referenčních eh, laboratoří, které máme po celé Evropě a které jsou často mezinárodně činné. Eh, rovněž je zde také kontrolní návrh součástí balíčku, který navazuje na právní základ, který hovoří o referenčním centru pro, pro dobré životní podmínky zvířat. Takže, jak vidíte, je to otázka obsahující všechny aspekty oblasti potravin i krmiv. E, říkalo se, že rozpočet byl zkrácen, ale to není pravda, je průměrně stejný jako výdaje za minulý rok. Předpokládáme nějakých 260 až 270 milionů euro za rok a to je částka, kterou máme v rozpočtu na tento i příští rok, takže Rozpočet se neškrtá. Ovšem vzhledem eh, k chorobám jako tuberkulóza nebo bruselóza a tomu, že se tyto choroby nebudou již vyskytovat tak často, vzhledem k tomu, co jsme za posledních deset let udělali, by náš rozpočet na boj s takovýmito chorobami měl mít nižší. Ačkoliv fakt je, že celkově ten rozpočet na boj s chorobami nebudeme snižovat, bude to za příštích 7 let 1,8 miliardy euro. Paní zpravodajka eh, zmínila dostupnost eh, krizových rezerv DG Agri. Jak víte, toto je součástí eh, celé této rozpravy i z dob, kdy se přijímal současný rozpočet pro DG kdy Bohužel se to v textu nezachovalo z různých důvodů, ale komisař Čaloš zcela jasně řekl, a to i v dopise pro vás, že bývalý článek 4e se změnil tak, že teď je to v článku 5 ty informace, takže eh, šlo o to, že občas jsou velké krize. Slintavka, kulhavka v roce 2001, to si všichni pamatujete, eh, nebo nebo choroba eh, modrý jazyk v Evropě, kdy i DG Agri poskytovalo eh, finanční pomoc, která pomáhala v těchto výjimečných situacích s danými chorobami bojovat. Paní Perez pak zmínila několik dalších věcí, týkající se hlavně termínů. Eh, hovořila o březnu versus o dubnu. A to se konec konců pojí i s indikátory, které zmínila paní Lebrun. Na pomoc členských sta- členským státům pro boj s chorobami eh, utrácíme necelých 200 milionů euro ročně a musíme zajistit, že to jsou peníze kvalitně utracené, takže potřebujeme indikátory na straně jedné a zprávy z členských států na straně druhé. Eh, chtěli jsme, aby ty zprávy byly vždy k březnu následujícího roku. Chceme, aby ten program byl eh, efektivní z hlediska nákladů ehm, ale v této oblasti je potřeba flexibilita, aby se zajistila efektivita tohoto celého programu. A poslední věc, která tady zazněla, byl limit 50 tisíc euro na program. E, to je taková celková úvaha komise, e, která se týká administrativní zátěže. Zatím návrh komise byl, že programy, které stojí méně než 50 tisíc euro, nebudou spolufinancovány Evropskou unii. Ale samozřejmě si uvědomujeme, a jistě poslanci a poslankyně si uvědomí, že máme velmi malé členské státy, které mají velmi malé programy, které přesto však finanční podporu EU potřebují i když třeba eh, nepřekračují hranici, cenovou hranici 50 tisíc euro. O tom můžeme hovořit později. Myslím si, že i zde můžeme být flexibilní. Děkuji ještě jednou parlamentu za aktivitu a jak říkám, doufáme, že toto bude skutečně přijato co nejdříve. Děkuji vám. Děkuji komisi, říká pan předseda. A teď dostane opět slovo paní kolegyně Lebro. Děkuji za všechny tyto poznámky. Co říkala paní Garcia Perez, je přesně v, jde v tom smyslu, co jsem pozorovala. Eh, zaznamenala jsem, co říkala komise ohledně harmonogramu, co se týče těch prahových hodnot. Úvaha komise, jestli to dobře chápu, spočívá v tom, že dochází k tak malému objemu akcí pod 50 tisíc, že je, stojí za to stanovit určitý práh, a, ale můžeme to, um, to, to představovat obráceně. To znamená, jestliže je tak málo akcí pod 50 tisíc, tak proč ten práh nezrušit, protože to ve finále stejně bude mít slabý vliv. Čili je to otázka postoje. A co se týče seznamu chorob, Eh, aktu v delegované pravomoci prováděcích a tak dále. Paní eh, Perez to, myslím, tady vyjádřila dobře. A co se týče dalšího důvodu k obavám, to je ta krizová rezerva komise poznamenala, že díky průzkumům a, a různým akcím a hodnocení lze doufat že se Evropská unie bude čím dál méně setkávat s velkými epidemiemi, ale můžeme také konstatovat, že dochází na jedné straně k poklesu eh, těchto epidemií u zvířat, ale dochází k nárůstu eh, zdravotních problémů rostlin. To znamená, je třeba zaujmout k tomu obezřetné stanovisko a neradovat se předčasně. Čili je třeba také počítat e, s tím, že opatření musí být na jednu stranu efektivní, ale musíme počítat i e, s tím, čeho jsme nyní svědky u rostlin, e, jejich zdraví se postupně zhoršuje. Takže já vám děkuji za vaše všechny připomínky a příště si mm, jak si pohovoříme o dalších věcech. Děkuji. Děkuji. A tím končíme naší dnešní schůzi. A připomínám, že prezentace zprávy bude 17. října, pozměňovací návrhy do 28. října, hlasování 25. listopadu. Děkuji a připomínám ještě, že bude důležitá schůze koordinátorů a čínových zpravodajů a zpravodajů frakcí eh, Eh, o společné zemědělské politice. Takže teď bychom si dali 10-15 minut pauzu a potom bychom hned zahájili tuto významnou schůzi koordinátorů. Děkuji.